Good afternoon to you all. Tak dobré odpoledne, kolegové. Je to první formální schůze výboru pro rozpočet, kterému předsedám. Jsem velmi hrdý na to, že jste mohu být a doufám, že v následujících týdnech, měsících a letech se nám podaří prac plodně a konstruktivně pracovat a přijímat dobrá rozhodnutí společně, tak aby všichni zaznamenali, že odvádíme dobrou práci. Co se týká dnešního programu, tak vás informuji, že body 9 a 17 jsou přehozené, což samozřejmě nenarušuje nebo nemění nic na podstatě věci. A později budeme mít výměnu názoru o prioritách v průběhu tedy později v průběhu dnešní schůze. Doufám, že souhlasíte s touto drobnou změnou v pořadu jednání. A jako poslední sdělení bych vás rád informoval, že druhý trialog o rozpočtu o návrhu rozpočtu na rok 2020 se bude konat zítra 23. července v Radě. Takže to už nás přivedlo k bodu 3. Doufejme, že bylo by dobré, kdyby i ostatní body jsme prošli tak rychle. Zde je tedy návrh opravného rozpočtu číslo 1, který byl předložil komisař Ettinger 5. června a rád bych nyní požádal zástupce komise, aby nám prezentoval tento návrh, pan Urel. Děkuji, pane předsedo. Je to poprvé, kdy si beru slovo, tak bych vám nejprve pogratuloval k vašemu úspěšnému jmenování minulý týden a doufám, že s komisí bude v následujících letech plodná a konstruktivní spolupráce. Návrh rozpočtu 1 to je rutinní záležitost, která se koná každý rok. Týká se to Eh, zaúčtování přebytků z předchozího roku. 15. dubna to bylo předloženo podle finančního nařízení, což znamená 15 dní po uzavření účtu k 31. březnu. <clears throat> za přebytky za rok 2018 činí 1,8 miliard eur, z toho 1,3 jsou, jsou na příjmové straně rozpočtu a 0,5 miliardy na straně výdajů. 1,3 miliard na straně příjmu, to jsou téměř výhradně eh, pokuty za hospodářskou soutěž a další úroky a poplatky, které tedy z minulého roku na další částky vlastně se vzájemně vyrovnávají, například celní eh, poplatky, přebytek 1,60 milionů na jedné straně a tam byl negativní dopad 200 milionů směného kurzu na straně výdajů. Tam všechny instituce kombinují, týka, je to částka zhruba půl miliardy části komise, tam to bylo implementováno do výše 99,8%, což si myslíme, že je velmi dobrý výsledek. účtování toho přebytku sníží příspěvky, e, činí to, že vlastně příspěvky členských států budou stejné. Celá 8 miliard. Děkuji, pane Urele. Nyní bych rád požádal pana Havarda, zpravodaje, aby to okomentoval. Děkuji, pane předsedu. Než začnu se samotnou podstatou této zprávy, tak bych poděkoval a ocenil práci svého předchůdce jakožto všeobecného zpravodaje za sekci 3 obecného rozpočtu Daniele nejen pracoval a usnadnil mm, díky své efektivní práci e, tuto výzvu v letošním roce, ale také prokázal velmi e, odhodlané a konstruktivní jednání v rámci dohadovacího řízení každá z těch čtyř zpráv, o kterých se budeme dnes zabývat, eh, se týká tedy úprav eh, rozpočtu, který byl schválený radou komisí a bylo o něm hlasováno eh, v prosin, bude se hlasovat na plenárce v roce prosinci 2019. Také se zde. A to jsou věci, které budeme řešit dnes tedy, takže První věc 5. června prezentoval eh, komisař ten první návrh a dnes tedy prezentujeme návrh zprávy této části Já doufám, myslím si, že 25. července je lhůta na pozměňovací návrhy a eh, později tento týden se bude hlasovat na schůzi 2. a 3. září a potom to bude eh, na zářijové plenárce. To jsou technická opatření 1,149 miliard, co se týká politiky hospodářské soutěže. To jsou vlastně ty částky, které prezentoval komisař. Je Myslím si, že pozice parlamentu zůstává nezměněná. Příjmy z těch pokut a poplatku nemusí nutně tedy slouži, sloužit ke snižování příspěvku členských států, ale mohly by být k dispozici rozpoč, v rozpočtu no, v rámci příštího víceletého finančního rámce, tak aby se zvýšila rezerva navrhovaná e- Evropskou unii. Já také chápu samozřejmě, že jsou zde ještě některé nevyřešené případy těch poplatků a pokut které se řeší a byl bych rád, kdyby nám v této etapě mohla komise uvést, jaká jsou její očekávání a také jaký je časový harmonogram, který očekává, kdyby tyto pokuty měly být uhrazeny, tak a zda tedy budou moci přispět k rozpočtu 2020, protože já chápu, že to je poměrně eh, významná částka. Jinak tedy eh, v rámci zprávy doporučuji toto. Děkuji, pane Havarci, Havarde. Chtějí se někteří poslanci vyjádřit, okomentovat eh, tuto krátkou prezentaci? Ne, takže jako závěr, na závěr bych řekl, že lhůta pro pozměňovací návrhy byla stanovena na 25. července v poledne takže je zde časový tlak eh, a znamená to, že pozměňovací návrhy mohou být předkládány pouze v angličtině. Děkuji. Tím se můžeme posunout k bodu 4. To je vlastně ten samý postup a zase žádám pana Urela z komise, aby nám krátce toto schrnul. Děkuji, pane předsedo. Jak již pan Havard v podstatě již řekl, tak ten návrh rozpočtu 2 navazuje na dohodu eh, prosincovou rozpočtu na rok 2019. Zde se instituce zavázaly ve společném prohlášení, že se posílí 100 miliony eur program Horizont 2020 a Erasmus+. V tomto společném prohlášení se neuvádějí žádné údaje o rozdělení té částky mezi tyto dva programy a proto komise logicky navrhuje posílení více nebo méně v souladu tedy s liniemi oběma programu. Rozdělení 80-20. To posílení navržené komisí samozřejmě také zohledňuje kapacitu absorpce těchto jednotlivých programů. Těch 80 milionů zvýšení navržené na horizont 2020, to by mělo podpořit výzkum zaměřený na klimatické změny a zaměřené na výzkum a budoucí rozvíjející se technologie v rámci eh, pilotních projektů Rady pro inovaci. Co se týká toho výzkumu v souvislosti s klimatem, ta komise také zohledňuje pr- eh, priority, které parlament již mnohokrát zdůraznil. Takže tento navrhovaný rozpočet by měl vlastně dos, dos pomoci dosáhnout toho snížení o 20, 20 eh, emisí do roku 2020. Co se týká programu Erasmus+, plus, tak těch 20 milionů bude zejména se týkat vysokoškolského vzdělávání, cíleného vzdělávání a školení. Děkuji, pane předsedo. Thank you, Mr. Rill. Uh, Mr. Howard? Děkuji, pan Howard. Ano, je to tak, pane předsedo, návrh změny rozpočtu je trochu jiný. I když je to technické opatření, tak v podstatě je to výsledek dohadovacího řízení eh, o rozpočtu 2019. Bylo dohodnuto, že Horizont 2020 a Erasmus budou posíleny na 100 milionů euro a eh, to o tom rozhodne zákonodárný orgán v patřičné lhůtě, což je dnes. Také i bylo dohodnuto, že toto budou fresh peníze, tedy peníze navíc. A což eh, i reflektuje tedy, tedy plnění eh, tohoto ujednání. Vlastně vzhledem k eh, vyjádření komise, k vysvětlení tedy ze strany komise, takže mm, mm, je mm, dobré, že zde se to rozdělí. Vzhledem k velikosti obou programů je to vhodné, i to bude lepší pro čerpání peněz případě Horizontu, tak ty projekty, výzkumné projekty na téma klima, které velice vítáme, tak eh, ty eh, v podstatě budeme moci již zadat v mm, tomto roku. Asi si pamatujete, že 5. června jsme vznesli otázku eh, na prezentaci komise, pana komisaře, zdáli zde i jak je to s těmi částkami vyčleněnými na placení faktur a v rozpočtu zatím to tam nefiguruje, protože v případě programu Horizont, tak tady ty platby eh, z titulu těch programů, tak ty v podstatě nastanou až v příštích letech, ta potřeba plateb. A asi eh, eh, všichni vědí, že většinou u velkých programů to tak bývá, taková prodleva. A dále detailní zpráva nám říká, že u programu Erasmus, tak tam ty platby byly dohodnuty na začátku roku, dříve. A my bychom chtěli se zeptat, proč tedy zde ty eh, částky na platby z titulu programu Erasmus nebyly zde eh, vyčleněny. A určitě bych podpořil tento o změnu rozpočtu, protože to je výstup eh, našeho dohodovacího řízení. Děkuji, pane Havarde. Nějaké připomínky? Jste k tomuto návrhu? Ne, takže můžu eh, opět předat slovo komisi, aby reagovala na otázky pana Havarde. Jak je to s těmi platbami, částkami na platby faktur? Ano, děkuji, pane předsedo. Já mm, eh, ano, vzal jsem na vědomí eh, otázku ohledně těch pokut eh, do budoucna, takže určitě poskytneme písemně odpověď pokud je o tuto e, změnu rozpočtu 20 milionů na Erasmus, e, tedy dodatečné částky, tak to bude znamenat, že určité faktury se proplatí již tento rok, ale ta částka je tak malá, že komise je přesvědčena, že se nám podaří s největší pravděpodobností to pokrýt v kontextu těch globálních transferů. E, a e, pro nové členy říkám, to je běžná praxe, kdy komise navrhuje radě a parlamentu, aby došlo k transferům e, těch částek vyčleněných na platby mezi programy, to znamená z těch programů, kde nejsou potřebné, směrem k těm, kde jsou více potřebné, takže tak po, myslím pokryjeme ty potřeby navíc z programu Erasmus. Děkuji, děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit? Pokud ne, tak navrhuji, abychom přešli k bodu 5. Pokud se mnou souhlasíte, tak já bych chtěl spojit ty diskuzi k bodu 5 a 6, protože jsou propojeny. A, takže k bodu 5 bych rád předal slovo panu Muresanovi, zpravodaji. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne, kolegové. Chci vám popřát hodně úspěchu eh, na jednání našeho výboru, tady v příštích měsících a letech. A mm, zpráva dnes odpoledne, ta je jednoduchá v podstatě. Zde se navrhuje zmobilizovat 205 eh, eh, milionů ze Fondu Solidarity z důvodu katastrof v Rakousku. Itálii, Rumunsku eh, v roce 2018. A stručně, stručně vám řeknu, jak je to s každou z těchto zemí, proč tam alokujeme tuto částku a o co jde, na co to je Rumunsko. Kde se kompenzují škody způsobené záplavami v druhé polovině roku 2018. Celkové škody 327 milionů euro, to byly odhady, 2,07 HDP severovýchodního regionu Rumunska. Asi si pamatujete, že zde proto máme fond Solidarity, ze kterého lze čerpat a s tím ale, že třeba splnit tuto podmínku. Buď musí dojít k velké přírodní katastrofě, mm, to znamená alespoň 0,6 mm, HDP, e, takže to je jedna z podmínek. A takže potom musí to být regionální přírodní katastrofa, mm, to znamená 1,5 HDP e, daného regionu to před, musí představovat alespoň, a to mm, se týká právě Rumunsko. Rumunsko splňuje tu druhou podmínku a třetí podmínka pro čerpání z Fondu Solidarity je, když ten stát, který je sousedním státem toho, kde došlo k té katastrofě. Takže to jsou tři podmínky kdy lze čerpat z fondu Solidarity. Takže 27 milionů euro, to jsou školy v Rumunsku, což je 0,7 eh, mm, tohoto regionu a to byla tam poškozena infrastruktura, nevím, produktovody, silniční komunikace, eh, zásoby pitné vody, mm, zemědělství bylo poškozeno, poškozeno i 1,8 milionů bude eh, sloužit pro eh, úhradu nákladů eh, na ty operace záchrané a když šlo o to zachránit, ochránit infrastrukturu a znovu nastolit dopravu u Itálie. Tady navrhujeme 277,2 milionů euro, co se stalo v Itálii, takže stejně tak jako tam, tak se došlo k záplavám a k mm, přírodním katastrofě, což způsobilo 34 mrtvých v roce 2018, a také 6,6 miliard euro, takže to byla velká katastrofa, ke které tam došlo a 277 milionů euro, které zde alokujeme, tak ty se budou čerpat na eh, ochranu infrastruktury a 277 milionů euro tedy bude alokováno takto. Asi si pamatujete, že do 3 miliard euro, tak tam my můžeme eh, splatit 2,5% eh, eh, a když je to více, tak 6%, takže v případě Itálie tam to je, jsou 2,5% škod, která se nahradit a mm, takže celkem to vychází na 277 milionů euro u Rakouska, tak tam 800 tam je to 8,8 mm, milionů e, ze stejných důvodů. V podstatě Rakousko nespadá do žádné z těchto dvou kategorií e, mm, katastrof, ale Rakousko bylo sousední zemí s Itálií, tedy sousední, a to byla ta země, která byla hlavně postižena touto katastrofou a ta splněla podmínky. Celkové škody byly 326 milionů euro a peníze, které zde uvolníme. Ne. Tak to je na opatření, aby docházelo k erozi půdy, na ochranu infrastruktury a e, toto mm, se tedy týká rozsahu e, výplaty, e, čerpání a dále zde všechny tyto tři státy podali řádně a v čase žádost, to znamená do 12 týdnů po katastrofě a to mu došlo 7. tady září dva, eh, pro Rumunsko a eh, potom následně tedy Itálie a Rakousko a komise vyhodnotila tyto žádosti s tím, že splní všechny požadavky a komise proto navrhuje, což já podpořím, abychom tyto částky uvolnili a to prioritně a proto, pane předsedo, my navrhujeme jednat rychle eh, s tím, že kolegové mají eh, pětr, termín 25. červenec na eh, případné pozměňovací návrhy, tedy do konce pracovního týdne, s tím, že hlasovat budeme 3. září a na plénu potom na první zasedání, tedy v září. Děkuji. Děkuji, děkuji pane Muresane, pane Howarde. Asi vás nepřekvapí, že já také doporučuji, abychom podpořili návrh ve směru rozpočtu, jehož účelem je zmobilizovat v souladu s nařízením fondy pro e, e, řešení těchto situací z Fondu Solidarity, takže stejně já ty podporuji toto. Pan Muresan určitě mm, bude spokojený, takže doporučení je odsouhlasit toto mm, a Eh, takže pokud jde o eh, návrh, eh, návrhy změny rozpočtu, tak rada by měla hm, posubovat per rolam a mělo by to být přijato 3. září. Děkuji. Chce někdo se vyjádřit? Prosím. Velice stručně. My chceme poděkovat zpravodaji za práci, podporujeme ho, jenom hm, hm, chci Eh, sdělit naši zkušenost. Já jsem členem i výboru Envy a takovéto urgentní situace, v podstatě již nejsou výjimečné, staly se normou. Když se podíváme na víceletý finanční rámec, tak nejenom bychom měli tam mít fond solidarity, ale mechanismus civilní ochrany, protože žádná země není dostatečně bohatá, aby mohla řešit ty ek, eh, extrémní situace způsobené změnou klimatu. Takže bych rád, aby kolegové se na věc podívali z dlouhodobého horizontu. Ano, já myslím, že, mm, všichni, že to bylo vše řečeno jasně, takže prosím. A i já chci přivítat zde všechny, i já podporuji našeho zpravodaje Muresana. Situace, jak on správně podotkl, skutečně byla dramatická v řadě států a především v mé zemi a v různých regionech, především severovýchod kde došlo k neuvěřitelným eh, eh, podmínkám, které eh, postihly 400 tisíc metrů čtverečních oblasti Natura, chráněné tedy oblasti. Takže já doufám, že vše bude, že vše bude přijato co nejrychleji. OK. Dobře, děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit? Pokud ne, tak můžeme uzavřít společně body 5 a 6. Ale eh, eh, takže DAP 3, tam máme stejný harmonogram jako DAP 1 a 2, to znamená, plánuje se hlasování v září, 2, 2. až 3. září budeme hlasovat ve výboru o této změně rozpočtu. A nyní bod 7 na rozdíl od předchozích návrhů změny, takže mm, tento e, návrh opravdu rozpočtu číslo 4, to již bylo přijato v červenci, takže již nemohlo toto být předloženo parlamentu, protože bylo odsouhlaseno 2. července. A já bych rád, aby zde mm, nám, abychom si nejprve vyslechli krátký úvod, e, jak je to s tímto návrhem opravné rozpočtu. Děkuji, čím tak velice rád. Návrh opravdu rozpočtu DAP číslo 4 zavádí celou řadu technických úprav, jak na straně tedy příjmové i výdajové rozpočtu. A to kvůli tomu, že jsme finalizovali některé legislativní návrhy a vyhodnotili jsme potřeby do konce roku. A i jsme aktualizovali vlastní zdroje a korekce. A v tomto návrhu Eh, změny rozpočtu uvidíte tři hlavní věci. První, ta se týká eh, sekce komise, stránka výdajová, kde navrhujeme celou řadu úprav a nejdůležitější jsou tyto. Snížení o 18,5 milionů eh, na orgán dohledu, Eh, orgány dohledu po eh, té, co jsme zrevidovali jejich mandáty. Mm, Rada a parlament se dohodli, že se zrevidují jejich mandáty a z toho eh, vyplynulo, že ta obálka, kterou jsme původně jako komise navrhovali, že je to příliš vysoké, vysoká částka a tudíž 18,5 milionů, tedy to, toto snížení částky, to je v podstatě výsledek eh, eh, přeskumu jejich mandátu. A za druhé, eh, máme asi 19 milionů, to je částka z rezervy mm, na agenturu Frontex. A mm, i vzhledem k tomu, že máme nový právní základ této agentury, a to především zde máme eh, potřeby nabírat eh, těch 10 tisíc eh, příslušníků na ochranu hranic, takže vypadá to, že zde dojde ke skluzu, hmm, přijde to, nastane to až ke konci roku, takže to nám umožní zrušit 12,2 milionů z této rezervy, takže to je druhá mm, mm, mm, věc. A třetí, součást toho návrhu opravného rozpočtu. To se týká dalších rezerv. 4,6 milionů bylo v rezervě v rozpočtu 2018 a týkalo se to revize nařízení Dublin. A první tranše 320 milionů to již eh, bylo uvolněno eh, v březnu a druhá 82,8 milionů to nyní navrhuje komise že se má uvolnit a to je v tom transferu, který, o kterém budete zítra hlasovat, což eh, nám nechává 7,2 milionů malou částku, která zůstane v rezervě a myslíme si, že to teď lze vůbec vyrušit, protože ty 327 milionů a 82,8 milionů, takže ty to částky pokryjí potřeby Eh, pro ty eh, členské státy, které jsou nejvíce exponované. A třetí se týká rezervy na návrh REST EU. Zde eh, mm, Rada a parlament se dohodli na revizi právního základu ke konci minulého roku a ta částka je nižší než ta původně navrhovaná částka komisí takže to je logický důsledek dohody mezi radou a parlamentem. A to snížení v roce 2019 se týká 35 milionů. A nakonec důležitý třetí poslední mm, věc se týká Evropského fondu Solidarity, kde 29,7 milionů, to je částka která je k dispozici na zálohy a e, ta byla převedena automaticky z roku 18, do roku 19 podle e, revidovaného finančního nařízení. A poněvadž to finanční nařízení také stanovuje, že, že čel, celková částka nemůže být vyšší než 15 e, milionů, takže proto navrhujeme snížit částku, která je k dispozici, eh, tedy z těch 29, tak aby to bylo těch 15 milionů, což je stanoveno v nařízení na zálohy. A mm, třetí komponenta toho návrhu rozpočtu tak se také týká eh, úprav, o které žádají jiné instituce, a to kvůli tomu, že došlo k odložení Brexitu když rozpočet eh, na rok 2019 byl přijímán, tak se vycházelo z předpokladu, že Spojené království, království vystoupí ke konci března, což mělo určité finanční dopady na celou řadu institucí. Nyní, když došlo k odkladu vystoupení Spojeného království pravděpodobně do konce října. To je daný fakt a tyto instituce nyní tedy žádají o změny aby byly tyto změny zrušeny. Konkrétně Evropský parlament žádá o navýšení o 15,1 milionů rozpočtu, Evropský účetní dvůr žádá o zvýšení o 0,1 a e, zahraniční služba, jejichž rozpočet byl zvýšen ve světle toho, že Eh, ke konci března vystoupí z království, tak nyní se to vrátí 3,3 eh, milionů, tam byly, to byly fondy navíc. Abych uzavřel tedy tu třetí součást eh, návrhu opravného rozpočtu, to se týká příjmové stránky, kde navrhujeme aktualizovat financování rozpočtu 2018 po dohodě mezi členskými státy, které se dohodly o e, vlastních zdrojích, o DPH a mm, mm, výběr, tedy inkaso mm, z titulu cel. Takže tady eh, se na tom dohodli se 24. května tohoto roku. Takže došlo k aktualizaci příjmové stránky rozpočtu, což je běžná věc, každý rok se to dělá. Tady Jde o to, aby příspěvky členských států byly více v souladu s těmi částkami, které nakonec budou splatné. A takže proto většinou ty úpravy nakonec ex post tedy potom jsou menší. Díky právě tomu, že dochází k opravem rozpočtu. Děkuji, pan Howard. Thank you, uh, Mr. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji panu Uriovi za prezentaci návrhu komise. Tento opravný rozpočet je docela odlišný od těch předchozích rozpočtů, o nich jsme dnes hovořili. Jednak je daleko komplexnější, týká se více rozpočtových položek, ale hlavně dozvídáme se o obsahu teprve dnes a já jsem tedy očekával, že to dostanu už eh, minulý týden. Čili eh, já musím říct, že my nebudeme schopni se k tomu vyjádřit eh, informovaným způsobem. Takže já bych navrhl, abychom tu zprávu do rozpočtového výboru vrátili 2. nebo 3. září a s tím, že by eh, v příslušném termínu pak ještě následoval termín pro podávání pozměňovacích návrhů a že rozpočtový eh, výbor by to potom schválil koncem září. Eh, jak říkám, tento návrh je poněkud komplikovaný. Mnozí členové tohoto výboru jsou noví a budou potřebovat to také řádně zvážit. Navíc jede de facto technické úpravy. V podstatě tady nedochází k žádnému skutečnému pohybu peněz. E, nicméně e, rada e, svůj postup skutečně může provést tedy tu svoji část práce 3. září. No a pak by tedy v plénu se to stejně projednávalo eh, v říjnu, takže času skutečně je dostatek, abychom to mohli řádně zvážit. Děkuji, pane Havede. Připomínky? Žádné. Tak v tom případě mohu eh, jenom zopakovat to, co bylo právě řečeno z ústy eh, zpravodaje. Takže skutečně budeme to projednávat 2. až 3. září na našem zasedání a do pléna to půjde v říjnu. A nyní bod číslo 8. A to je návrh komise na uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a jde o technickou pomoc. Já bych nyní dal slovo eh, panu zpravodaji Ronzovi. Eh, děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Je mi ctí, že vám eh, budu moci nyní prezentovat eh, zprávu eh, na téma uvolnění prostředků z Evropského fondu pro technickou pomoc. Vývoj na trhu práce je takový, že se dotýkají také osob samostatně vydělečně činných nebo eh, osob, eh, které, eh, na které dopadla nějaká, nějakým způsobem krize na trhu práce a tak dále. Je to vlastně fond, který má za úkol na pomoci reintegraci pracovníků, kteří přišli tedy o vlastní, vlastní zaměstnání v loňském roce eh, je to fond eh, o objemu 150 milionů eur a eh, financování se několikrát změně. Změnila se ta částka, která je možná poskytovat a nyní je to 60 Každoročně je možné uvolnit maximálně 0,5 maximální roční kvóty fondu. Evropská komise nyní požádala o uvolnění prostředků 69 eh, eh, tisíc eur v roce 2019 a mělo by to být na technické záležitosti. O co konkrétně jde? Jde o monitorování a shromažďování dat. Komise bude provádět sběr dat eh, o eh, žádosti o eh, vyplacení a také už kde bylo vyplacení provedeno nebo kde se provádí. Eh, hovoříme tady o 20 tisících eur. Druhá věc je zřízení internetové stránky pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Očekává se, že toto bude stát kolem 20 tisíc eur. Čili toto navrhuje Evropská komise. Třetí věc se e, týká úpravy systému elektronické výměny dat. Tady jde o to, aby se zjednodušilo a zrychlilo e, toto přenášení dat a také vyřizování žádostí. Myslím, že Evropská komise e, si přeje, abychom na tyto záležitosti uvolnili 80 tisíc eur. Evropská komise dále navrhuje, abychom 70 tisíc euro eh, vyplatili nebo vymezili eh, na expertní eh, práci. To by měla být práce expertů ještě v roce 2019 a v první polovině roku příštího. Byli by to experti z všech členských zemí, z každé země jeden. A očekáváme, že eh, tato práce expertů by měla výjít na 70 tisíc eur. Komise dále navrhuje administrativně technickou podporu a sice eh, jde o zorganizaci, organizování dvou seminářů výkonných a partnerských organizací a zde očekáváme eh, náklady 120 tisíc eh, euro. Cílem těchto seminářů by mělo být zejména vytvořit síť kontaktů. A dále zde máme ještě jeden návrh Evropské komise, a sice Evropská komise se připravuje eh, na eh, veřejné vyhlášení hodnocení fondu ex post a zde na toto komise žádá 300 tisíc eur. Eh, kvota, toto znamená zhruba 36,5 ročného, ročního rozpočtu, čili to je vlastně eh, těch 0,5, o kterých jsem hovořil. Všichni víme, to je takové eh, rozšířené, rozšířený eh, názor, že Evropská komise nebo Evropská unie je kritizována za velké administrativní náklady. Já se domnívám, že pokud máme tedy Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, pak je dobře, aby fungoval efektivně a účinně, eh, takže tyto návrhy eh, myslím, je vhodné podpořit. Budou to prostředky, které budou využity vhodným způsobem. Možná, že k tomu ještě budete mít nějaké připomínky, ale já osobně Eh, osobně tedy doporučuji schválení těchto žádostí. Doufám, že jsem se vešel do vyhrazených pěti minut. Děkuji. Thank you, uh, Mr. Ronza. Děkuji, uh, pane Ronzo. Uh, má k tomu, prosím, někdo připomínky? Prosím, paní Mají. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji, za vaši prezentaci. Jenom takový dotaz týkající se schůzí těch expertních, um, těch expertů nebo expertních skupin. Tam je 70 tisíc eur na to přiděleno. Můžeme eh, znát počet dnů, kdy se tedy budou ti experti scházet, případně místo, že to asi není v jednom místě a do jaké míry tedy si můžeme být jistí, že výsledky těchto schůzí budou skutečně využívány a optimalizovány. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Myslím si, že můžeme dát slovo komisi, aby zareagovala na tuto otázku. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji představitel Ano, ano, samozřejmě, výborně, pokud se k tomu může vyjádřit představitel komise. Tak prosím, děkuji, pane předsedo. Bohužel nedokážu i hned odpovědět na tuto konkrétní a přesnou otázku, takže vám pošleme písemně odpověď ohledně počtu dnů schůzí těch expertních skupin. Děkuji. Madame. Souhlasíte? Paní kolegyně, ano, děkuji. Někdo další se hlásí o slovo. Thank you. We pass. Děkuji. Můžeme přejít eh, k bodu číslo 17. Eh, jak jsme se eh, na začátku domluvili o tomto přehození a to je výměna názorů o prioritách výboru. Úvodem bych s dovolením řekl, že Sekretariát vám rozeslal kontextovou zprávu o hlavních tématech rozpočtu, rozpočtového výboru a rozpracovaných na jednotlivá, jednotlivé tematické zprávy. Čili já bych tady eh, uvedl nejdříve tři body. Tak především, eh, pokud se týče pravidelného biznisu tohoto eh, výboru, tak to je samozřejmě Eh, eh, rozhodování o rozpočtu, což má několik cyklů. Toto je návrh rozpočtu, pak eh, hlasování rozpočtu a poté jeho plnění. Dále se budeme zabývat příslušnou legislativou a to často ve spolupráci s dalšími výbory, například v souvislosti s EFSI, další podpůrné programy nebo eurozón, eurozóny v souvislosti s výborem Econ. Třetí podmínka, třetí poznámka, to je Brexit, tím se také bude muset dále zabývat, to se bude týkat eh, agentur, potom zde bude mít dopady dohody či nedohody o odchodu Spojeného království, bude to mít dopady do rozpočtu na 2020 a víc, dalšího víceletého výhledu a samozřejmě budeme muset mít také nouzové prostředky. Pokud se týče víceletého financování a našich vlastních zdrojů, zde naše hlavní priorita bude spočívat ve víceletém výhledu. Eh, budeme hovořit o rozpočtu na léta 2021 až 2027 a ten naplní vlastně celou naši celou délku mandátu. Eh, určitě eh, nezačínáme úplně od nuly. Za minulého mandátu již byly vypracovány dokumenty tak, aby byla vypracována průběžná pozice parlamentu musíme pracovat tak, abychom zajistili podstatnou reformu stávajícího systému v souladu s prioritami parlamentu. Mezi něž mimo jiné patří 1,3 eh, eh, toto, tento rozpočet by měl mít vyšší 1,3 domácího národního důchodu. Dále chceme posílit flexibilitu a povinné střednědobé eh, záležitosti, tak abychom mohli pokrýt naše priority, které nás pravděpodobně budou čekat eh, v tom následujícím sedmiletém období. A konečně zajištění nových zdrojů. To je dlouhodobá priorita Evropského parlamentu. Pokud toto navrhneme správně, pak eh, eh, reforma příjmu parlamentu a nejen parlamentu, ale Evropské unie může vlastně odemknout možnost reformy výdajů, tak aby byla zvýšená přidaná hodnota. Evropský parlament eh, se bude samozřejmě pohybovat v poli zájmu a bojů mezi jednotlivými institucemi. A abychom uspěli, potřebujeme koordinované a e, koherentní fungování v rámci našeho parlamentu, to znamená e, na konferenci výboru, konferenci předsedů a spolu s předsedou parlamentu. A samozřejmě bude třeba vstoupit v dialog s radou a vyjednávat. Členské země budou muset respektovat naši vyjednávací pozici pokud chceme dosáhnout zhody, eh, Pokud se týče eh, finského předsednictví a komise, eh, chceme spoléhat na její zprostředkující roli, tak aby naše pozice byla jasně řečena všem členům rady. A ještě poslední věc. To, že se dohodne o rozpočtu na úrovni rady. To ještě není konec celého procesu, poněvadž schválení eh, v parlamentu není pouhou formalitou. Tady je nutné, aby bylo dosaženo také výrazného pokroku v oblastech, které jsou prioritní pro nás. Eh, je třeba připomenout všem zainteresovaným aktérům, Eh, tuto skutečnost a já jako předseda výboru rozpočtového to ze své pozice budu každopádně činit. Čili tolik můj, můj eh, stručný úvod. Možná, že to bylo málo, možná, že to bylo moc. Eh, každopádně bych byl rád, kdybyste se nyní vyjádřili a dám slovo nejdříve koordinátorům nebo zpravodajům za jednotlivé politické skupiny. Děkuji, eh, pane předsedo. Já jakožto bývalý spoluspravodaj a místo předseda výboru spolupracování na víceletý výhled bych eh, se chtěl vyjádřit tomu, co jste řekl a začnu od konce. Velice důležité je vzít v úvahu, eh, zejména zde na rozpočtovém výboru, to, že my se můžeme rozhodnout nejenom jedním způsobem, to znamená, že to odsouhlasíme. Eh, je to tak, že my můžeme souhlasit s návrhy institucí, pokud si budeme souhlasit. A to je důležité si uvědomit nejenom pro nás, ale také pro radu. Eh, rada samozřejmě nyní eh, pracuje za použití metodiky z předchozího vyjednávání víceletého rozpočtu. To znamená, rada si bude připravovat svoji společnou pozici, a vyjednávat o ní. Další krok bude dosažení dohody na Evropské radě, to by mělo být v září, a dále eh, pozice eh, Rady Evropské unie, která pak bude zaslána parlamentu. My chceme eh, do doby, než to nastane, být aktivní. Neměli bychom pouze čekat, co vlastně z rady přijde. To ne, my chceme zůstat aktivní a to bezprostředně po eh, letní přestávce. A chceme říci, eh, dát jasně najevo radě, že pokud eh, nebude konzultovat s parlamentem, tak je velice pravděpodobné, že se souhlasu od parlamentu nedočká je velice důležité, aby si všichni tito aktéři eh, tuto skutečnost eh, uvědomili, eh, protože nemůže to být tak, že jednoduše a prostě rada nám předloží svoji pozici, řekne, že takto to schválilo 27 ministerských předsedů a co na tom chcete měnit. Tak, tak to nemůže být. My skutečně musíme být aktivní již teď abychom mohli eh, věci více ovlivnit. To je důležité. Prostě eh, my eh, chceme být tedy připraveni, no původně jsme chtěli před volbami, to asi nevyšlo, ale teď skutečně budeme moci a muset využívat všech možností, které parlament má. Děkuji paní Guardia Zabal. Ano, děkuji pane předsedo. Já <clears throat> jsem eh, sledovala, co jste eh, řekl já, pan Olbricht. Je pravda, že tento parlament eh, má právo dát souhlas, ale není to povinnost, tedy dát souhlas k finančnímu rámci. A teď vždycky my hm, říkáme radě, že pro nás jsou tato vyjednávání komplikované, ale jakmile je schoda tak u nich, tak musí Eh, se obrátit na parlament a získat jeho souhlas. A eh, ten souhlas platí pro jakoukoliv jinou eh, činnost našeho výboru a především jde o roční rozpočty. Zde Jde přece o legislativní zprávy a tam to funguje dobře. Vždycky parlament předloží svůj návrh, rada svůj návrh a potom se obě instituce posadí za stůl a vyjednávání. Ale u rozpočtu je to jinak většinou. A e, navíc je to spíš takový proces, jenom proces souhlasu, než nějaké legislativní vyjednávání. Ne spolurozhodování, jenom souhlas, tedy žádné dohadovací řízení. A takže mm, nakonec se e, parlament v podstatě ustupuje, aby došlo vůbec k dohodě s radou a je třeba, abychom to položili na stůl a mm, řekli to, abychom překročili už tu hranici a abychom vyslali signál radě. A já si myslím, jedna z hlavních priorit, kterou je třeba si stanovit, eh, ne mm, z pohledu politických témat, ale vůbec jak zajistit, aby naše postoje jako parlamentu tedy byly respektovány protože my jsme také přece rozpočtovým orgánem a tedy oba rozpočtové orgány se musí dohodnout mezi sebou eh, jako partneři. A potom další téma, eh, tedy samozřejmě to je ten hm, víceletý finanční rámec, to je priorita, to je pořád ještě na stole a eh, roční rozpočty také jsou důležité. Nevím, co se tady stane za pět let, asi možná se stanou určité věci v EU, které budou znamenat nové priority, tak jako se to stalo v předchozím období, ale je, e, určitě velké téma je uprchlíci, klima, e, udržitelný rozvoj, takže to určitě budou validní témata a mm, nedávno jsme Eh, si vyslechli Ursulu von der Leyen, která také řekla, že to budou priority Evropské komise a já vím, že to jsou i parlamenty, že jsou to i parlamentní priority a je třeba o nich jednat. A v této souvislosti je třeba no, jednat eh, o naší spolupráci, o rozvoji pomoci pro Afriku například, co se stane eh, se všemi těmi novými nástroji, tedy mm, agenturami jako kontrola hranic, jako, je, jako jsou ty nové tedy složky eh, ochrany, ostrahy hranic, tedy ty mm, hraniční stráže. Takže mm, to jsou priority, eh, které eh, jednak jsou tedy urgentní, ale potom určitě to budou priority pro, po celých příštích pět let. Děkuji. Thank you. Děkuji mnohokrát. Pan Andresen. Ano, děkuji za slovo. Já bych chtěl doplnit něco z naší perspektivy zelených. Je důležité, abychom jakožto výbor spolupracovali na silném rozpočtu v souvislosti s víceletým finančním rámcem a také v rámci našeho boje s radou. Myslím si, že je důležité, abychom, že zde tedy abychom bojovali za silný proevropský rozpočet a také, abychom to tedy vybojovali v jednáních s radou. Ale nemyslíme si, že, že myslíme si, že se to také týká politik eh, v rozpočtu. Myslím si, že musíme dělat více než dříve, abychom splnili cíle pařížské dohody a také cíle udržitelného rozvoje OSN aby to bylo zapojeno do jednání o rozpočtu, ale také do víceletého finančního rámce. V této souvislosti jsme vyslechli projev paní von der Leyen z minulého týdne a ona opravdu hovořila o té zelené dohodě, Green Deal Evropské unie. Je to jedna z nejvě- jejich největších priorit na následující měsíce a já si myslím, že to také bude pro nás něco znamenat v těch diskusích, které povedeme o víceletém finančním rámci, ale možná také v souvislosti s jinými tématy, které budeme řešit zde v našem výboru. A trošičku mi chybí ve, vaši, ve vašem úvodním projevu, pane předsedo, pracova to znamená ta témata spojená s bojem proti klimatickým změnám. Doufejme, že komise něco připraví tedy v následujících 100 dnech a my potom bychom na tom měli pracovat, tak aby to tedy bylo ještě silnější než to, co komise dosud navrhovala. Děkuji, děkuji, říká pan předseda. Paní Aje. Pane předsedo, děkuji za slovo. Já se domnívám, že všichni máme podobná stanoviska k těmto tématům. Připomněla bych podobně jako kolegové, že potřebujeme ambiciozní víceletý finanční rámec, tak abychom jednak vlastně udrželi ty linie společné zemědělské politiky a fondu soudržnosti a abychom také splnili ty velké priority, které leží před Evropskou unii v následujících pěti letech, ty úkoly, které před námi jsou a potom Brexit také, který by se měl uskutečnit v příštích měsících nám samozřejmě připomíná, že se všichni musíme zmobilizovat pro to, aby víceletý finanční rámec byl ambiciozní. Již to zde zaznělo. Ano, víceletý finanční rámec a vlastní zdroje jsou propojené. My jakožto Evropský parlament, ale je nás zde hodně těch nových poslanců, takže my se připojujeme k této vůli Eh, požadavku doplňko, doplňkových vlastních zdrojů. Návrh komise je dobrý základ, ale je potřeba ještě uvažovat a uhlíkové dani nebo daní z finančních transakcí například. Rada je ještě příliš zdrženlivá. Je potřeba, aby my jakožto Evropský parlament jsme měli silnou a ambiciozní pozici a určitě potřebujeme k tomu komisi, abychom pokročili ku předu tímto směrem a aby ta naše pozice byla co možno nejsilnější. Děkuji, děkuji paní Aje. Mm, pan Ronza. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Eh, dámy a pánové, eh, pokud se týče těch, eh, kdo si přejí, aby náš výbor se k tomu postavil aktivně, Eh, tak eh, samozřejmě je třeba vědět, eh, jakou roli sehrává parlament, komise, ale také je třeba říci, že ten výbor rozpočtový má velkou zodpovědnost a na nás se budou upírat zraky a lidé se budou ptát, jak to je vlastně u nás v tomto výboru. Takže bude také záležet na to, kdo nás bude kde zastupovat, abychom byli schopni prezentovat své priority. Finské předsednictví je velmi ambiciozní, už vlastně po prázdninách by chtělo eh, toto předsednictví eh, hovořit o číslech, Eh, a celá Evropa čeká, co bude. Nikdo si nepřeje škrty, zejména ne v zemědělské politice, ale tady máme potom ještě další problémy, které se týkají boje s terorismem, migrací a tak dále. Takže já to budu podporovat, ten náš aktivní přístup. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Pan Havard. Děkuji za slovo, pane předsedo. Co se týká rozpočtových priorit, tak bych rád zdůraznil tři a půl bodu, řekněme, v této souvislosti. Tři z nich si myslím budou vyžadovat, aby opravdu úzce spolupracoval náš rozpočtový výbor s komisí. Doufám tedy, že je to jasné opatření v oblasti boje proti klimatickým změnám, to je jasná priorita pro rozpočet Evropské unie, ale jak zde zaznělo už v minulém volebním období, pokud budeme nebudeme dohlížet na to, zda skutečně ty cíle jsou také plněny a dosahují, dosahuje se těch požadovaných změn, tak alternativa je, že vlastně nesplníme eh, nebo nedosáhneme ničeho konkrétního, jakákoliv ta politika bude. My chceme vlastně opravdu vidět, že ty peníze, které jsou věnovány na tuto politiku, jsou utráceny a investovány efektivně. A k tomu musíme skutečně eh, úzce spolupracovat a musíme také kontrolovat, jak ty peníze jsou vynakládány. Co se týká politiky soudržnosti a klimatu, je docela pravda, že to s ty aktivity spolu souvisí, že Evropská unie vlastně musí své ideje, své ideály realizovat v praxi, ale jsou zde také velké příležitosti, abychom propojili politiku soudržnosti s klimatem ve velmi, velmi konkrétním způsobem. Například co se týká eh, tedy domů, bydlení evropských občanů, což je konkrétní věc a to opravdu může eh, přinášet užitek v, poli, v rámci politiky soudržnosti, ale také vlastně užitek v boji proti klimatickým změnám. A druhá, nebo hm, druhá oblast je poli, hraní pohraniční politika. Pan Real si bude pamatovat, že se o tom hodně hovořilo v minulém období. Učinili jsme velký závazek v rámci víceletého finančního rámce, že zajistíme lepší ochranu vnějších hranic Evropské unie. Je to v zájmu Evropské unie, ale také samozřejmě to souvisí s revizí dublinského nařízení, s migrační politikou. To je prostě závazek, který eh, souvisí také s rozvojem Frontexu. Já si myslím, že už to jste zaznělo některé že toto je nejsložitější oblast, nejsložitější téma, které opravdu můžeme mít. A já bych tedy navrhl, Eh, nebo že zde tedy Evropská unie zatím potřebuje velké zlepšení, takže musíme eh, to přísně kontrolovat, tak abychom zajistili, že pokud dojde k rozšíření Frontexu, tak to proběhne skutečně náležitým způsobem a nebude to fiasko, je potřeba, aby skutečně jste eh, byl jasný plán, co bude Frontex dělat a aby to bylo. A ta třetí oblast, asi vám to, co nepřekvapí, že o tom budu hovořit, je Brexit. Zde máme určité měnící se podmínky v, těch, v tom minulém období podstatě od začátku už tam došlo k mnoha změnám. Já už pravděpodobně za několik, nebo už to tak vypadalo, že zde v tomto období už nebudu, ale jsem tady. A já, kdybych za předpokladu, že tedy nebo příští premiér tedy bude mít trošku jiný vztah s Evropskou unii, jak tedy, než to, co bylo dokázáno dosud. Já tak nechci, nemyslím si, nebo nechci, aby výsledkem byl tedy odchod bez dohody, ale navrhl bych pravděpodobně, že možná k tomu vystoupení dojde na začátku roku 2020 a tento výbor se bude muset eh, dívat také na ty výsledky a dopady eh, dohody o odchodu, protože zatím zde ještě ty dopady nejsou jasné a zde zase musíme požadovat eh, spolupráci s výborem pro rozpočtovou kontrolu, abychom zajistili kontinuitu a dobré provádění toho a dobré vynaložení. To je samozřejmě v zájmu jak Evropské unie, tak Spojeného království. Děkuji. Děkuji, pane Havárci, pan Pekajnen. Jsem tady. Pane předsedo, já jsem zde nový v parlamentu a v tomto výboru já jsem náhradník, ale chtěl bych nicméně říct několik slov, jestli dovolíte. Moje první otázka, kterou bych chtěl položit, je, já jsem poslouchal vaše připomínky a mám pocit, že my nebo vy máte určité obavy v té souvislosti, že možná rada by nebude akceptovat všechno to, co my zde v parlamentu a v tomto výboru považujeme za velice důležitá témata. A to jsou velmi důležitá témata. Já souhlasím s tím, když jste říkal, že je velmi důležité, abychom, aby rada samozřejmě zohlednila naše komentáře, naše názory. Nicméně bych rád slyšel nějaké pokyny nebo nějaké detaily v souvislosti s těmito tématy, které možná vzbuzují určité obavy. Proč kladu tuto otázku? Protože jsem hm, byl členem rady po mnoho let, jakožto ministr tedy za našeho minulého předsednictví a pamatuji si, že jsme mluvili vyjadřovali velmi jasné připomínky a komentáře. A já jsem tedy, já tedy věřím, že i tentokrát ty, ta vlá, tato vláda skutečně bude pokračovat ve stejné línii, kterou jsme nastolili před mnoha lety za našeho minulého předsednictví. Pokud by někdo chtěl nějaké odpovědi, tak budu nebo pokud by mi někdo chtěl dát nějaké odpovědi, tak je rád vyslechnu, zejména co se týká těch konkrétních obav s jednotlivými tématy. Děkuji. Pan Kona. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jsem rád, že jsme se zde sešli v tomto výboru a těším se na to, že budeme konstruktivně spolupracovat a jednat s radou a měli bychom hrát skutečně zásadní roli, jakožto Evropský parlament a také souhlasím s mnoha body, které zde už zazněly, klimatické změny a další věci. A ještě bych se chtěl zmínit o jednom důležitém tématu, což je pro naši frakci velmi důležité v těch vyjednáváních a to je mechanismus právního státu. Myslím si, že musíme jakožto Evropský parlament jasně říci, že pracujeme velmi tvrdě na tom, aby evropské hodnoty byly Eh, skutečně respektovány a dodržovány všude. Já si myslím, že víceletý finanční rámec by měl také zohlednit tuto pozici. To je pozice naše, naší frakce Renew Europe. Je to pro nás určitě příležitost, ten nový víceletý finanční rámec, abychom tam protlačili něco v tomto směru. Je zde mnoho dalších témat která je potřeba zapracovat. Toto je velmi zásadní období a těším se na to, že budeme konstruktivně s kolegy spolupracovat. Děkuji. Paní Gis. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že určitě se můžeme připojit k mnoha bodům téma klimatických změn, uprchlící, právní stát a samozřejmě také silná role, silné zapojení parlamentu. Vzhledem k radě ještě bych se chtěla zmínit o jednom tématu, které možná bylo méně populární v minulém období, a to je téma rozpočtu pro eh, rov, genderovou rovnováhu, tak aby muži a ženy vlastně mohli těžit stejným způsobem, ve stejné míře těch peněz, které jsou k dispozici. Jsou to peníze všech daňových poplatnic a poplatníků, čili je zde role rovnosti, je zde také eh, význam eh, efektivity ve společnosti. Uvedla bych krátký případ. Příklad, už jsme o tom také hovořili, když se jednalo o rozpočet na výzkum na Horizon 2020 a když se podíváme na výzkum v oblasti nemocnic, v oblasti zdravotnictví, tak eh, tam vlastně například u eh, žen to tak nefunguje. I v auto, u automobilového průmyslu to jsou vlastně konkrétní případy. Tam potřebujeme data, potřebujeme údaje k tomu, protože se tam ještě provádělo poměrně málo průzkumu a to je také úkolem tohoto výboru. Paní von der Leyen také řekla, že komise se o toto bude zasahovat, zasazovat o genderovou rovnováhu a myslím si, že to je krok správným směrem a doufám, že náš výbor tedy v tomto se hraje důležitou roli. Děkuji. Paní Marques. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda zde u, u mého prvního příspěvku tomto výboru všechny kolegy pozdravila a chtěla bych eh, položit tři otázky nebo takové dodatečné argumenty k otázkám, které zde už zazněly. Demokracie a právní stát. Tato problematika v sou, v souvislosti s hlasováním o předsedkyni, o předsedkyni Evropské komise dosáhlo určité dimenze, která jde daleko, přesahuje eh, tento rámec. Potom eh, boj proti klimatickým změnám. Ve volebním eh, boji vlastně tam se klimatické změny byly opravdu měly velký velký význam. I v mé zemi Portugalsku paní von der Leyen se také zavázala, že i v rámci rozpočtu tedy budou klimatické změny nebo politika v boji proti klimatickým změnám více zohledněna ve víceletém finančním rámci. Potom se zde, bych chtěla říci, že se zde hovoří o nových politikách. Nové. V návrhu tohoto víceletého finančního rámce, tak jak byl tam vlastně eh, se propojují klimatické změny s politikou soudržnosti. Já bych nechtěla, aby se takto v budoucnu znovu postupovalo. Hovořilo se také zde už o Frontexu, o e, spolupráci Evropské unie s Afrikou, toto by také měla být priorita a ještě bych chtěla také položit otázku v souvislosti s těmi následujícími pěti lety, když se hovoří o Frontexu, o Frontexu, o integraci, o různých dimenzích, které souvisejí s migrací, s uprchlíky, s tématy, jako jsou klimatické změny a boj proti ním tak tam možná by se měla možná jinak, se mělo jinak přistoupit ke spolupráci mezi Evropskou unii a Afrikou. V roce 2021 bude Portugalsko předsedat Evropské unii a radě a bude to vlastně jedna z priorit našeho předsednictví a měla by to být také jedna z priorit tohoto výboru. Thank you. Děkuji, pan Olbricht. Děkuji za slovo paní Gardia Saval si pamatuje, že eh, eh, eh, ty diskuze, jak jsme si řekli, budou velice dlouhé, ještě diskuze o víceletém rámci, ale za prvé parlament většinově se dohodl, že potřebujeme nové priority, jako ochrana hranic, asilový systém, jako obrana. Na tom jsme se dohodli dohodli jsme se na těch velkých prioritách, jako je klima, genderové otázky, to je dohodnuto parlamentem. Ale na čem jsme se nedohodli s radou, je za prvé částka v rozpočtu. Tady je velká neschoda. A to je tedy mezi parlamentem a radou ale v radě ještě jsou větší neschody mezi členskými státy, jak víme, vůbec v radě není konsensus ani schoda, žádná. Takže proto vlastně poprvé jsme se snažili si udělat analýzu, kolik to bude stát. Ty priority, tedy, na kterých se dohodly členské státy, to jsme si zanalizovali a výsledek je 1,3 HDP, to je výsledek analýzy. Odpověď rady byla 0,1 pro některé členské státy, 0,1 pro jiné, 0,3 pro jiné a tak dále. A od komise to bylo 1 bez speciálního fondu a jinak 1,08. Takže to je postoj parlamentu a my, eh, tedy většina parlamentu to takto odsouhlasila. Nedohodli jsme se že ty nové priority by se měly financovat eh, ze starých politik. To znamená, že bychom vzali peníze třeba zemědělství, ze soudržnosti a převedli je na nové priority. S tím jsme nesouhlasili. Takže chcete nové priority, no dobře, na to je potřeba ale nové peníze. Eh, není možné tam v rozpočtu to přesouvat. Potom flexibilita. To znamená, zdali ten rozpočet by měl být flexibilní nebo ne. Některé státy by chtěly snížit flexibilitu, no, flexibilitu na nulu, na nulu. A potom další věc je role parlamentu v celém postupu, třeba jak by to mělo být s tou průběžnou revizí rozpočtu. Zde existuje velká neschoda, protože některé státy vůbec nechtějí revidovat rozpočet v průběhu jeho plnění. A takže za prvé, dohodli jsme se s radou na nových prioritách, ale nedohodli jsme se na struktuře a na těch proporcích a na celé částce. Pane předsedo, pokud dovolíte, co teď máme na stole? To je zajímavé. Máme na stole návrh komise z května 2018. Máme několik návrhů parlamentu, poslední eh, z té Eh, provizorní zprávy z listopadu 2018 a postoj parlamentu, který eh, byl odhlasován většinou. A teď, když se podíváme na to, co se děje v radě, teď finské předsednictví se snaží nalézt společný postoj. Takže komise, parlament, pořádku a teď se čeká na radu. Ještě jedna věta, možná provokativní, pane předsedo. Z mé zkušenosti je velice zajímavé. Co ta nová komise? Protože nová komise nastoupí, budou se konat slyšení. A to není otázka teď na komisi, to je jenom takový můj názor. Mě by zajímalo, zdali nová komise eh, zachová všechno, co je již na papíře z roku 2018. To je zásadní věc pokud my budeme trvat na svém postoji, tedy je z listopadu 2018, to je další věc, ale máme zde Junckerův fond, který byl přijat po rozhodnutí o víceletém rámci. To zcela změnilo celou strukturu, takže my se musíme zeptat kandidátu na komisaře, a co finanční rámec? Chcete zachovat to, co bylo dohodnuto, nebo to změníte? To je takové provokativní teď před volbou nové komise, ale nesmíme na to zapomínat. Děkuji. Děkuji, pane Olbrichte. Ještě někdo se chce vyjádřit k tomuto? Má někdo nějaké sdělení pro komisi? A já bych chtěl uzavřít tedy tuto první smysluplnou a živou diskuzi a připomenout nám všem, a možná spíše našim partnerům připomenout, že evropský rozpočet to není jenom suma dat, čísel, ta jde o politické priority a tím se vlastně formuje směřování Evropy. Takže samozřejmě Evropský parlament by měl být aktivně zapojen, proaktivně bych dokonce řekl, dobře fungující rozpočet musí plnit výsledky a především musí vytvářet přidanou hodnotu pro daňové poplatníky, tedy občany. A tudíž budeme mm, na, v programu čas od času na schůzi mm, bez takové obecné diskuse o nových tématech, nových, pro, nových problematikách, které mají dopad na rozpočet, ať jsou to urgentní otázky nebo ty potenciální, jako bývalý minister financí. Mohu vás ujistit, že ve finále každé téma má přímo nebo nepřímo dopad na rozpočet. A samozřejmě budu se těšit na diskuze na toto velice důležité téma. Děkuji. Můžeme pokračovat s bodem 10, a což je tedy ta politika v oblasti nemovitostí. Zítra nás také čeká hlasování. A takže e, nyní bychom měli tedy přejít k bodu 11 e, spolu s výborem pro zahraniční věci. To bylo plánováno až za hodinu, takže navrhuji, abychom přerušili a abychom se opět sešli tak jak se plánovalo. 17.30. Fond Madat, pokud souhlasíte. Děkuji. dílové Good afternoon uh, again. I... Dobré odpoledne. Navrhuji, abychom se vrátili k našemu bodu jednání. A sice k bodu 11 eh, vítám také eh, pana Vasilovského, který je předsedou výboru AFED a také přítomné členy výboru AFED. Eh, debata se bude konat rozšíření Evropského svěřenského fondu na reakci na světskou krizi zvaného MADAV. Hovoříme tedy o mm, prodloužení tohoto fondu až do prosince 2020. V minulosti náš výbor silně kritizoval způsob zřízení tohoto fondu, z peněz Evropské unie a členských zemí, ovšem bez schválení výboru rozpočtového. Finanční řízení eh, v článku 234 eh, žádá, aby se u zřizování či prodlužování takovýchto fondů eh, na naléhavé záležitosti vždy vyjadřoval také výbor Eh, výbor eh, rozpočtový. A nyní předávám slovo panu Vitoldu Važovskému. Děkuji, dobré odpoledne a děkuji vám za eh, přijetí. Také děkuji za to, jak jste se snažil vyslovit mé obtížné polské jméno, kterým vás tady budu zaměstnávat další pět let. Pan McAllister zde momentálně není, je na monitorovací volební misi na Ukrajině a já tedy eh, vám přečtu a odprezentuji jeho zprávu. Čili já vím, že o situaci na Ukrajině se budeme moci naučit více, dozvědět více eh, během eh, toho běžného zasedání výboru AFED, což bude ve středu tohoto týdne. Teď vám tedy děkuji, že mám příležitost poprvé spolu předsedat společnému zasedání obou výborů. Jak řekl pan kolega, komise eh, předloží návrh a jeho zdůvodnění k tomuto eh, fondu, eh, které zatím tady nemohu předjímat. Eh, dá se říci, že eh, my sledujeme vývoj v Sýrii eh, velice pozorně a Evropská unie chce dělat maximum pro země, který se dotkla syrská krize, zejména sousedy Sýrie, kteří přijali mm, víc než 5,5 milionu registrovaných uprchlíků, ale bude jich zřejmě ještě více, zejména tedy Libanon, Jordánsko, Turecko a Irák, ale samozřejmě někteří dorazili i sem eh, pro uprchlíky v Turecku je právě tento Madaf fond hlavním, Madat fond hlavním nástrojem pomoci uprchlíkům. Eh, průběžná, eh, průběžný přeskum fungování tohoto fondu došlo k závěru, že fond funguje účinně a má výsledky byly nicméně zjištěny určité nedostatky a předloženy, předložena konkrétní doporučení. Komise mm, samozřejmě nám eh, k našemu velkému zájmu eh, sdělí, jak pokračovat eh, dále, jaká budou další doporučení. A také chceme říci, že ehm, tento fond není vhodným nástrojem pro obnovu Sýrie, Leda, že byste eh, vstoupil mm, do hry ženevský proces a eh, šlo by o proces tedy eh, uklidnění a politické inkluze Sýrie. V této souvislosti vítám za komisi pana Včevského, který nás tedy mm, seznámí s dalšími okolnostmi fungování fondu Madat a také s tím, zda bude možné tento fond provozovat později, tedy i po roce 2020. Takže pán Popovský, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Pánové předsedové, moje jméno je také polské, ale není tak obtížně vyslovitelné. Já vám děkuji všem za příležitost jak řekl pan Vojčehovský, popsat vám eh, situaci kolem tohoto fondu. Je zjevné, že naše podpora je nadále potřebná, poněvadž krize v Sýrii dosud neskončila a nevypadá, že by skončila brzy. Máme zde miliony uprchlíků, lidí, kteří mají, které mají, jsou nyní tedy v sousedních zemích a Eh, dostávají pomoc od místních eh, lidí a orgánů. Na první otázku mohu odpovědět rovnou. Eh, pokud v Syrii nedojde k politickému přechodu, určitě se nebudeme angažovat v obnově Sýrie. My tady sice provádíme určité humanitární akce, ale není to obnova země a tam může nastat z naší účasti pouze po politické změně a po té, co nastanou bezpečnější a e, lepší poměry. Bohužel e, v hostitelských zemích, e, kde je mnoho uprchlíků, se situace přiostruje, zostřuje se také protiuprchlícká retorika jsou s tím spojeny politické problémy, a to zejména v Libanonu, o něco méně v Jordánsku a Turecku, ale všude se ta situace zhoršuje. Náš fond pomáhá přímo uprchlíkům, ale také obcím, které jsou postiženy jejich přílivem a e, samozřejmě e, je to potřebné. E, máme tedy celkový rozpočet 1,8 miliardy, 1,6 už eh, jsme eh, rozdělili. No a eh, další se rozdělovat budou a vidíme, že se blížíme v podstatě téměř k dvojnásobku původního plánovaného množství, to byla jedna miliarda, zhruba 80 pochází ze zdrojů členských zemí. My máme solidní monitorovací a hodnotící systém a máme důkazy o tom, že tento svěřenský fond je účinným nástrojem a velice dobře a kvalitně eh, řídí celý proces. Výsledky, které eh, dosud máme, jsou uveřejněny v naší eh, kvartální zprávě. Eh, zmínil jsem strategické průběžné hodnocení z roku 2018. Zdá se, že tento fond je eh, velice účinným nástrojem, který má velmi nízké vlastní náklady a je flexibilní, dokáže reagovat na dynamiku vývoje v regionu. Eh, de facto je to e, nástroj, který tedy e, umožňuje členským zemím, aby se věnovali něčemu jinému a doporučuje se, aby e, pokračoval i po roce 2020. Zhoduje se na tom také představenstvo fondu, že tedy nástroj funguje dobře a bylo by vhodné, aby ve své činnosti v regionu pokračoval na zasedání v prosinci eh, zazněl jednomyslně požadavek, aby komise eh, mandát prodloužila ještě o rok. Eh, navíc do hry vstupuje další finanční podpora řady členských zemích a v roce 2019 by měla, měl být další kolo podpory přicházejí příspěvky a další jsou přislíbené. Prodloužení bude tedy důležité už proto, abychom eh, dosud nerozdělené, ale již obdržené eh, fondy mohli dále vynakládat. Samozřejmě, kdybychom neprodloužili mandát, eh, pak by to znamenalo, že další prostředky, i když už jsou vybrány, nelze využít. Eh, řídící eh, řídící orgány fondu se domnívají, že v případě neprodloužení mandátu bude nutno odmítnout další přislíbené prostředky, pokud tedy eh, budou přicházet. Pokud se prodlouží mandát o rok, bude se soustředovat tento fond zejména na Libanon a Jordánsko a v menší míře na Irák. Turecko eh, je eh, zvlášť. Jde tedy o eh, schopnost uprchlíků postarat se sami o sebe a dále o poskytování služeb, jako je vzdělávání, školství, bezpečnost, zdravotnictví a tak dále. To se týká zejména Libanonu, kde uprchlíci jsou většinou rozděleni po eh, obcích a vesnicích, nikoli ve velkých táborech, eh, jak je tomu třeba v Jordánsku. Takže ta první otázka, pokud se týče prodloužení mandátu, tak to samozřejmě bude záviset na výsledku vyjednávání o následujícím víceletém finančním eh, plánu či výhledu. My v současné situaci nemůžeme přijímat žádné závazky, <clears throat> které by se plnily po roce 2020. No a komise v rámci toho balíčku navrhuje vytvořit nový globální politický nástroj, který eh, bude mít eh, určitou část prostředků Eh, rezervovanou pro migrační projekty, takže to uvidíme, jak to potom dopadne. Tak to, to vlastně žádala Evropská rada. Děkuji vám. Děkuji. Nyní prosím vaše připomínky, ale pardon, ještě předtím ještě paní Koms, ale bohužel není jste. Takže ještě jednou Eh, je tedy čas na vaše připomínky a komentáře. Sí, muchas gracias, presidente. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji za vysvětlení. Mám několik otázek. Ano, jsem tady vpravo od vás. I když jsme obdrželi určité informace, ale jsou zde některé věci, které mě konkrétně nejsou jasné. Za prvé, pokud je o Trust Fund, svěřenecký fond, dobře, e, to e, v rozpočtovém výboru e, jsme nikdy nespochybňovali jejich cíl, ale spochybňovali jsme způsob, jak rozpočtový výbor se může do toho vlovit, vložit a i pan mm, bývalý předseda Artui říká, že, říkal, že v podstatě je těžké zjistit vlastně, e, kam šly ty peníze, kolik bylo možné získat těch peněz do fondu, kam, na jaké cíle, na jaké programy jdou, takže to hodně komplikuje naši rozpočtovou činnost. Samozřejmě my chápeme cíle, chápeme eh, dopad používání podobných eh, fondů v Libanonu, v Jordánsku, v Iráku, to je velice pozitivní, ale z pohledu rozpočtování nebo spočtového zde <clears throat> máme eh, určité nejasnosti, jak se používají ty peníze. A samozřejmě zde Eh, prodloužení až do 14. prosince. To mě zajímá, proč to není třeba 31. prosinec, to většinou eh, bývá u rozpočtu a do roku 2020, no, eh, protože rok, v roce 2020 mm, mm, začne nový finanční rámec, který ještě nebyl odsouhlasen, ale chápu, že v tom novém fondu spolupráce že tam mm, mm, v podstatě eh, již budou ty trust fundy, trust fundy, ty svěřenské fondy a to znamená, že zapomeneme na ty rozpočtové nástroje, které máme teď a dále dokumentace. Zde eh, my jsme začali funkční období trochu smateně, ale ten eh, roz, mm, to znamená, že dáme tam více peněz z rozpočtu a kolik se ptám a Eh, zde pan komisař Ottinger v červnu nám předložil návrh rozpočtu na rok 2020 a já si nepo, eh, nepamatuji, že by toto říkal. A bude to stát tedy nějaké peníze z rozpočtu? Pokud ano, je to již zahrnuto do rozpočtu na rok 2020? Ještě další věc v souvislosti s Tureckem. Je pravda, že Turecko již má další svůj svěřenský fond, ale pokud se nemýlím, zde jsou určité části, <clears throat> tedy projekty, které se realizují také v Turecku, tedy z Madadu. A je to dost komplikované. Asi Eh, jak se to doplňuje, jak se to, jak, je to nějaké doplňkové a když něco se realizuje na tureckém území, tak je to přes turecký svěřenský fond anebo přes Madat. Takže já myslím, že jsem položila všechny otázky ohledně pochyb, které jsem měla. Děkuji. Eh, monsieur. Děkuji, pan Mariany. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo protože jsem novým členem výboru pro rozpočet, tak mě omluvte, jestli některé eh, části mé otázky budou jaksi mimo mísu. Znám trošku eh, Sýrii, byl jsem tam asi šestkrát a za čtyři týdny tam znovu pojedu. Chápu eh, pozici toho fondu, který říkáte, že se neúčastní rekonstrukce Sýrie, pokud tam nedojde k, tra- k politickému přechodu. To nespochybňuji. Otázka, kterou si kladu, je, zda pokud chceme skutečně pomoci uprchlíkům, zda bychom se měli omezit na externí uprchlíky a systematicky opomíjet interní uprchlíky. Zmínil jste se o uprchlících, kteří jsou v Jordánsku, Iráku a Libanonu, ale máme 5 až 7 milionů e, i těch vnitřních interních uprchlíků, kteří buď prchají s těmi z těch válečných zón a nebo z těch zón kontrolovaných eh, islámským státem. A otázka, kterou jsem chtěl položit, pokud chceme skutečně být efektivní, aniž bychom tedy se účastnili rekonstrukce, Zcela s tím nesouhlasím, ale nespochybňuji to, tak bychom měli skutečně pomáhat obyvatelstvu. Máme organizace jako Červený kříž například nebo jiné humanitární organizace, které mohou efektivně zasahovat, působit v Syrii aniž by nutně procházeli vládami. V minulém listopadu jsem byl v domu doma 700 tisíc uprchlíků, kteří tam žijí v dramatických podmínkách. Přijel jsem do Alepa týden po konc, ukončení těch bojů, 300 tisíc uprchlíků a tam také nic neděláme. Já si myslím, že pokud bychom chtěli mít pozitivní imič u obyvatelstva, tak nad rámec politických rozhodnutí si myslím, že bychom měli přijímat opatření vůči těm uprchlíkům, kteří stále zůstávají v Syrii, protože je lepší, aby zůstali v Syrii, než aby šli jinam, třeba do Evropy. A je to asi ta nejlepší etapa, abychom vlastně jim usnadnili reinstalaci. Ještě bych chtěl zdůraznit jeden bod. Sýrie dnes stále je předmětem sankcí, co se týká zdravotnického materiálu a léků. Pokud chceme tedy pomoci tomu, aby se lépe nakládalo s uprchlíky, když se podíváte na nemocnice, mám v Sýrii, podívám, mám tady fotky pro ty, které by to zajímalo, tak je, jsou tam materiál, skenery, laboratorní zařízení a tak dále, které už nefungují protože se blokují dodávky náhradních dílů pro opravy. Upřímně, neměla by Evropa také možnost působit zde, jednat. Já chápu to embargo, co se týká materiálu a tak dále, ale blokovat například opravu lékařských skenerů, nemyslíte si, že to v podstatě penalizuje veškeré obyvatelstvo? Takže moje otázka, zda by tento fond nemohl skutečně pomáhat těm interním uprchlíkům zůstávajícím v Syrii, kterým je, kterých je nejvíce. Děkuji. Jsou nějaké jiné připomínky nebo otázky? Ano, prosím. Dobrý den vám všem. Já se jmenuji Fabien Keller a bohužel jsem přišla o hlas. Je mi líto. Jsem zde nová poslankyně ze frakce Renew Europe z Francie mám tedy takové možná základní otázky. Jestli by nám tedy zástupce komise mohl udělat představu o částkách ostatních finančních podpor, mám na mysli OSN, rozvojový fond a tak dále, abychom měli představu o podílu tohoto fondu Madat ve vztahu k jiným tedy mezinárodním finančním fondům a jestli byste nám laskavě mohl tedy uvést ta čísla pro Turecko. Pochopila jsem tedy, že to je nějaký eh, specifický jiný fond, tedy pro Turecko. A zde teď se začínám možná trošku míchat do záležitosti AFETu, co se týká života v těch táborech a přežití obyvatelstva versus tedy ta část, která je vlastně určena rekonstrukci nebo návratu. A nakonec klimatizace v Evropském parlamentu mě teda úplně připravila o hlas. A nakonec jsou tedy, máte nějaké myšlenky o tom, zda bychom to tedy měli prodloužit o rok, o výhledech tohoto fondu, jaké tedy jsou eh, víceleté perspektivy, Možná zase to patří více do působnosti AFETu, co se týká tedy potřeb a způsobu zásahu a tedy těch, těch rozpočtovaných prostředků, které s tím souvisejí. Děkuji. Pan Olbricht. Ano, děkuji, pane předsedo. Jakožto člen výboru pro rozpočet mám otázky ohledně rozpočtu a výhledu, protože Byly tady zde určité pochyby ohledně svěřeneckých fondů a zda tedy ho prodlužovat nebo ne, zda to má být nezávislé na rozpočtu, v rámci rozpočtu a tak dále. Ale pokud bychom tedy chtěli prodloužit ten svěřenecký fond, tak jaká je očekávaná struktura toho fondu do budoucna? Jaká jsou rozhodnutí konkrétních členských států? Eh, co se týká účasti v následujících měsících a letech, protože jaké, jaký tedy bude podíl příspěvku členských států, protože stále zde jednáme o víceletém finančním rámci a to je velice důležité. Takže jaká je tedy perspektiva, co se týká procentuálního rozdělení EU versus členské státy? Je to stabilní nebo se to mění podle konkrétních rozhodnutí členských států? Jaká je tedy struktura toho fondu? Děkuji. Nějaké další otázky nebo připomínky, pan kolega? Pane eh, předsedající, dající, já bych rád eh, jménem eh, skupiny EKR vzhledem k tomu, jaká je dos, dosavadní činnost dle eh, dostupné zprávy. Je to samozřejmě účinné, vši, celý svět eh, vidí, eh, jaké jsou problémy v Sýrii a jaké problémy tam mají lidé. My nepochybujeme o tom, že tento mechanismus se osvědčil a že má svou přidavnou hodnotu. To je velice pozitivní. Nicméně mám otázku na představitelé komise. Nevím, jestli jsem tomu rozuměl dobře. Bylo tedy řečeno, že ten fond by měl být eh, nakonec, nebo měl by se stát součástí celé migrační politiky. Je to tak skutečně myšleno? Rozuměl jsem tomu správně? Děkuji. Někdo další? Děkuji, pane předsedo. Já bych měla další otázku ohledně pomoci uprchlíků v Sýrii. Ne. Co se týká tedy zejména severovýchodu, dní části Sýrie, kde co se týká doporučení nevládních organizací, mohl byste trošičku toto rozvést? Děkuji. Někdo další? Já bych sám měl otázku, protože parlament samozřejmě velice oceňuje to pozvání na výkonnou radu, nicméně bude velmi obtížné sladit to s programem práce parlamentu, takže moje otázka je, zda by se tedy, zda by mohl ten váš kalendář zohledňovat zasedání parlamentu, takže nyní vracím slovo panu Popovskému, protože si myslím, že zde zaznělo mnoho konkrétních otázek, takže aby mohl zareagovat. Ano, opravdu, děkuji. Vážení poslanci, nejprve. Já vezmu tedy ty otázky v pořadí, jak zazněly. Co se týká monitorování a kontroly. O tom už jsme diskutovali, už s komisařem Ettingerem jste o tom mluvili. A přímo k otázce pana předsedy. To byl možná první krok pozvat členy parlamentu na zasedání předsednictva a řídícího výboru agentury pro uprchlíky v Turecku. Já připouštím, že jsme udělali chybu, protože jsme naplánovali tu schůzi během štrasburského týdnu, týdne, takže pokusíme se vždy tedy zkontrolovat, zda hm, tak nebude samozřejmě, budu velmi rád, když uvidím eh, členy eh, výboru z pří, eh, parlamentu z příslušných výborů účastnit se schůzi i v minulosti pos, členo, členové výboru pro, rozpoč, pro rozpočet, ale také pro rozpočtovou kontrolu se účastnili několika cest, aby se podívali přímo na provádění projektů v terénu. To by také bylo dobré zorganizovat v budoucnu. Samozřejmě v té stávající struktuře zůstává svěřenecký fond mimo rozpočet, jsou tam tedy příslušné, hm, podle příslušných ustanovení finančního nařízení a v budoucnu to skutečně závisí na výsledku jednání o víceletém finančním rámci. My navrhujeme, aby všechny tyto nástroje, co se týká sousedství, mezinárodní spolupráce, rozvoje s významnou marží pro migraci, reakci na krize, aby byly tedy propojeny a bude to na rozpočtovém orgánu, aby rozhodl, Zda tedy ty svěřenecké fondy budou pokračovat paralelně nebo nelogické by bylo navrhnout nástroj, který je v rámci rozpočtu a pokrývá všechny ty potřeby, které jsou dosud pokrývané ze svěřeneckého fondu. Ale samozřejmě je zde otázka finanční udržitelnosti a jak to financování bude k dispozici. Ale tím se ještě, potom se ještě vrátím k účasti poslanců za chviličku. Co se týká Sýrie, uvnitř v rám... Ne, omlouvám se. Rozpočet na rok 2020, jak víte, zatím nebyl schválen, tak nevíme tedy, jaký bude výsledek rozpočtového procesu. Přispíváme Měl by tam být příspěvek zhruba 150 milionů, to je v souladu se závazkem Evropské unie na konferenci o Sýrii v březnu 2019. Vztah mezi tvař, eh, svěřeneckým fondem a eh, nástroje pro Turecko. Tam vlastně ten prvodně tedy svěřenecký fond byl založen dříve, potom ten nástroj pro Turecko byl založen později, březnu 2016. Počet těch operací v Turecku cílící na syr- syrské obyvatelstvo, bylo to tedy, byly provedeny a v budoucnu to můžeme oddělit, protože máme na to různé oddělené nástroje ty akce nebo operace v Turecku ze svěřeneckého fondu dosahují 31% přesně té částky svěřeneckého fondu. Celková částka je miliarda 800 milionů a část z toho tedy eh, je vynakládána v Surecku. Takže jsou tam určité křížené spojené operace financované ze svěřeneckého fondu a z nástroje pro Turecko. Další otázka se týkala kombinování, ta kombinace toho nástroje 6 miliard, to bylo 3 miliardy v první tranši a 3 miliardy v druhé tranši. Tak to bylo dohodnuto. Minulý týden komise schválila konečné rozhodnutí ve výši 1,4 miliardy euro v rámci druhé částky, druhé tranše, takže financování je nyní už zajištěno a také to bude pokračovat do roku 2021 v závislosti tedy na nejednáme o nějakém prodloužení toho nástroje do budoucna, protože ono to také souvisí s možnostmi financování v rámci budoucího finančního rámce. To je s tím spojeno. Pokud jde o aktivity v Sýrii, zejména cílí, cílící na ty eh, vystěhované prchlíky, tak tam působí určité nevládní organizace, organizace jako Červený kříž například, ale samozřejmě hm, stáva, zatím rekonstrukce není možná, ale potom tam humanitární práce, ta tam samozřejmě pokračuje. Tam jsou aktivní. Máme tam 730 milionů eur Samozřejmě čelí tam mnoha potížím, zejména příst, co se týká přístupu příjemců k, pe, k penězům, protože to jde přes vládní agentury, což je vždycky obtížné. Některé z nich jsou na seznamu těch sankcionovaných společností, takže toto je potřeba také jaksi brát v potaz. Já si myslím, že jsem tedy vysvětlil vztah mezi financováním eh, situace uprchlíků v Syrii plus 3 miliardy eur, co se týká dalších finančních prostředků nebo dárců jako OSN, bilaterální. Nemám přesná čísla, ale mohu to zjistit a poslat vám to. Co se týká OSN, tam je to trošku komplikované, protože my financujeme hodně akcí OSN v Syrii, takže ne v Syrii, omlouvám se, v Turecku. Ale potom jsou také další potravinové programy, například UNICEF a tak dále, je jich hodně. Co se týká struktury svěřeneckého fondu a vztahu, nebo úrovně příspěvku členských států je tam významný rozdíl mezi svěřeneckým fondem a nástrojem pro uprchlíky v Turecku. Ten nástroj je výsledkem dohody mezi EU a členskými státy a tureckou vládou. Další dohoda, kterou členské státy, tam musí členské státy přispívat do toho nástroje. Takže já jsem jak, jakoby člen řídícího výboru, jsem příjemcem těch eh, certifikátů o příspěvcích. Tam je to povinnost prostě, kdežto příspěvky do svěřeneckého fondu jsou dobrovolné. A současně tedy příspěvky členských států představují zhruba 10 rozpočtu fondu v Madat. Nejsem si jistý, jak to bude jak to vypadá v jiných členských státech, ale pravděpodobně ten poměr je podobný. Takže jak si apelujeme stále nebo žádáme tedy o příspěvky na Svěřenecký fond pro Afriku, ale zde jsme v rukou členských států, záleží to na disponibilitě finančních prostředků a politické vůli. Proto nemohu samozřejmě předvídat, jak se to bude vyvíjet do budoucna. Samozřejmě využíváme akce jako syrskou konferenci, to je výroční to asi nebude každoroční akce, ale kde tedy požadujeme vyšší samozřejmě finanční příspěvky ze strany členských států. Na severu Sýrie, to je otázka, která zde zazněla několikrát. Tam jsme vázáni rozhodnutím našich vedoucích představitelů. Nemůžeme se zapojovat do něčeho, co jde nad rámec humanitární pomoce, dokud nebude dosažena, dosaženo politického přechodu a nebude tam tedy eh, jaksi regulérní bezpečná situace pro dobrovolníky. Děkuji. I wonder whether... Eh, Děkuji. Nevím, stále DG Budget chce něco doplnit k tomu, co zaznělo. Děkuji, pane předsedo. Kolega Popovský hm, byl vyčerpávající, takže já moc nedoplním. Velice dobře vysvětlil povahu samotného návrhu, komise, tedy eh, na příští víceletý finanční rámec, eh, ten nový nástroj, který navrhujeme, vysvětlil, takže mm, mm, podle nás v příštím finančním rámci není důvod ho rozšiřovat tento nástroj, tedy ledaže nebo až, případně až budeme vědět, jaký bude výsledek od vyjednávání o tomto nástroji. A kolega řekl jednu jasnou věc. Rozšíření fondu Madat, o, e, tedy prodloužení o jeden rok, tak ano, jeho dopad již figuruje v rozpočtu, návrhu rozpočtu, takže víme, jaký to bude mít dopad e, takovéto rozhodnutí o prodloužení fondu. A jenom obecně připomínám, že pravidelně výbor, váš výbor od komise dostává detailní zprávy o evropských svěřeneckých fondech, kde se dočtete všechny detaily, jaké jsou příspěvky podle jednotlivých členských států a takže tam najdete všechny informace, které potřebujete. Děkuji. Děkuji, pane Debile. Ještě někdo se chce vyjádřit z pléna? Pokud ne, tak bych rád uzavřel eh, schůzi i jménem pana Vozekovského. Eh, koordinátoři rozpočtu a AFETu připraví eh, návrh, který doporučení, eh, kde budou figurovat závěry dnešní výměny názoru a bude to předloženo předsedovi a rozpo, parlamentu a poté předseda pošle dopis předsedovi komise a předá mu oficiální pozici parlamentu. Děkuji. A teď eh, pro členy rozpočtového výboru, tak my se uvidíme zítra ráno v 9 hodin. Can I invite everybody? Most important of all, there, is, uh, there are cocktail drinks now available, so hurry up.